eine Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážení experti a další dámy a pánové přítomní v sále, srdečně vás vítám k našemu slyšení týkající se zavádění pravidel balíčku jednotného patentu a současně vítám také tři zpravodaje, které tu dnes máme a také další kolegy a kolegyně pana Pierre Vezola, zastupujícího eh, ředitele eh, DG Markt, potom pana Jeroma de Brul, což je předseda eh, výběrového výboru, paní Frölinger z Evropského patentského úřadu, patentového úřadu, pana van uh, Eh, což je člen a předseda přípravného výboru pro eh, patenty a pana Karchera, koordinátora eh, správní skupiny pro tuto oblast a pana Winfrieda Tilmana, který je členem navrhujícího výboru připravujícího tato pravidla a pana Thierry Suera z Business Europe. Navrhl bych, aby s ohledem na dobu, která pokročila, eh, abychom začali a požádám zástupce DG Trh, aby nás informoval o aktuálním stavu a vývoji. Prosím. Eh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vašemu výboru za uspořádání slyšení na toto velice významné téma, které má kromě toho symbolickou hodnotu v rámci budování vnitřního trhu. Chtěl bych také při této příležitosti poděkovat vašemu výboru i zpravodajům za skvělou práci, která vedla ke kompromisu, který nakonec byl přijatý eh, loňské, loňské zimy. Eh, výzva, které jsme všichni čelili, spočívala v tom, aby se eh, z tohoto eh, stala realita a řešení pro evropské podniky. A první věc, která je nejprve nutná, je, aby všechny členské státy ratifikovaly eh, dohodnuté texty a, judikat, a Eh, tedy právo eh, pro mm, tyto patenty. Mezi nimi Francie, Německo a Rakousko zatím pouze Rakousko ratifikovalo tento text, zatímco Francie a Belgie již pokročily, ale je jasné, že pro některé jiné členské státy bude potřeba ještě více času. Například Spojené království eh, neratifikuje dříve než koncem roku 2014, Irsko musí uspořádat referendum a Dánsko s největší pravděpodobností také uspořádá referendum. Čili to všechno by mohlo celý proces ratifikací zpomalit Eh, takže zpočátku jsme optimisticky mysleli, že první evropský patent budeme mít před evropskými volbami. Teď tedy buďme realisté a cíl je 2015, ale je potřeba pokračovat, vyvíjet dál tlak proto, abychom měli jistotu, že tento proces ratifikací bude v členských zemích pokračovat. Druhá významná výzva je, že je třeba dát E, dochodu ten celý ekosystém jednotného trhu. Co to znamená e, jednotného patentu? Je třeba zavést jednotnou e, soudní systém. V současné době na tom členské státy pracují a předseda výboru vás bude detailně informovat o tom, co se děje. A další velice důležitý eh, eh, systém je, že bude potřeba eh, pracovat na správních aspektech jednotného patentu a zúžený výbor tedy na tom v současné době pracuje. Bude muset přijmout jednací řád jednotného patentu a také bude muset stanovit výši eh, poplatků pro udržení nebo zachování jednotného patentu. To by mělo být hotovo do léta 2014. Podle našeho názoru, a předseda výboru de Dobril o tom bude hovořit, ale z našeho, podle našeho názoru je důležité nalézt rovnováhu, která garantuje na jedné straně atraktivnost systému a na druhé straně také jeho udržitelnost. V tomto kontextu jakou roli hraje komise? Samozřejmě nezodpovídáme za stejné věci jako členské státy, ale sledujeme práci členských států. Jsme také pozorovateli v rámci přípravného výboru a zúženého výboru, které se budou dále e, účastnit diskuzí a hlavně chceme zkontrolovat, aby přijatá rozhodnutí se neoddalovala od rozhodnutí Rady a parlamentu a neporušovala evropské právo. Nicméně e, tím naše role nekončí. My jsme v červenci tohoto roku navrhli změnu nařízení Brusel 1. Víte, že to je nezbytné proto, aby jednotný patent evropský mohl vstoupit v platnost a doufáme, že do konce letošního roku dosáhneme dohody eh, na toto významné téma dohody mezi Radou a Evropským parlamentem. Kromě toho vyvstává řada právních otázek, které nejsou přímo v kompetenci přípravného nebo zuženého výboru a které budou předmětem hlubších diskusí. Uvedu příklad. Je to například otázka souvislosti mezi budoucím jednotným patentem a dodatečnými certifikáty umožňujícími prodloužit životnost některých patentů. A proto komise vytvořila dodatečné fórum, tomu říkáme kontaktní výbor, jehož první schůze se konala 14. října a který umožňuje členským státům zmínit všechny otázky, které nespadají do mandátu přípravného a zúženého výboru. A podle článku 14 nařízení o jednotném patentu Komise musí také uzavřít dohodu s Evropským patentovým úřadem, administrativním dohodu k zajištění úzké spolupráce pro dobré fungování systému. Tam bychom také rádi pokročili rychle. Na závěr bych řekl, že tady nás čekají dvě hlavní výzvy v souvislosti s evropským patentem. Za prvé, je potřeba skloubit atraktivnost, konzistentnost a finanční udržitelnost systému. Náklady na jednotný patent budou významným aspektem pro budoucí uživatele a nepochybně toto budou srovnávat se získáváním patentů v sou, za současných podmínek. Proto je potřeba, aby ta cena byla atraktivní, ale současně udržitelná pro finanční rovnováhu Evropského patentového úřadu a členských států. Čili finanční otázku považujeme za důležitou. A druhá výzva je ta, že nový systém musí garantovat a, být, a zajišťovat právní jistotu uživatelům. Tady taky je stěžejní důvěra. A my musíme mít jistotu, že uživatelé a vynálezci budou moci mít důvěru v soud a kvalitu jeho rozsudku. Takže jednací řád a bude muset být velice solidní, vyvážení, aby eh, se eh, nepodnikala soudní turistika a musí se zamezit zneužívání procesních otázek. Také je důležitá kvalita soudců. Jsme přesvědčeni, že členské státy dohlednou na to, aby členové tohoto soudu byli kvalitní odborníci. Tyto dvě otázky považujeme tedy za stěžení a je důležité, abychom nadále v budoucnu dbali na to, aby tyto dvě otázky byly uspokojivým způsobem e, završeny. Ale buďme optimisté, eh, Nebude sice nový jednotný patent do voleb, ale doufáme, že nový parlament už velmi brzy bude moci toto, tento proces završit. Děkuji. Děkuji vám za tento příspěvek a vstup. Pan Jerome de Brûl, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Thank you also. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji za to, že máme příležitost tady a představit výboru Jury naši práci. Právě váš výbor sehrál při finalizaci jednotného patentu velmi důležitou roli. Nejprve právní rámec jednotné patentové ochrany, následně obecně popíšu stav provádění, především eh, vytvoření výběrového výboru jeho práci. Jak víte, eh, evropské nařízení 1257 eh, představuje Eh, patentovou ochranu poskytovanou Evropským patentovým úřadem. Eh, je to patent, který má stejný účinek ve všech účastnících se členských státech. Eh, Evropský patent se opírá o dva právní nástroje evropské nařízení 1257 eh, eh, tedy definuje oblast použití týkající se Eh, evropských patentů podle EPC. V tomto kontextu je tomu tak, že eh, článek 91 stanovuje, že členské státy by měly eh, Evropskému patentovému úřadu delegovat úkoly regulační povahy. Článek 9.2 nařízení kromě toho stanovuje závazek pro účastnící se členské státy, aby vytvořili výběrový výbor v rámci Evropské patentové organizace. V rámci konci tohoto výběrového eh, výboru eh, se bude účastnit 25 členských států a díky tomu bude zajištěn dohled nad administrativními úkoly. Kromě toho tento výbor eh, také stanoví výši poplatků a také výši poplatků, které budou přepisovány 25 členským státům eh, v souladu s evropským nařízením. 25 členských států tedy 20. března roku 2013 vytvořilo výběrový výbor. Jak už jsem řekl, eh, v tento den eh, výběrový výbor měl své prvotní zasedání a od té doby tento výběrový výbor měl další čtyři jednání 29. května, 25. 26. června a eh, to poslední jednání bude 18, bylo 18. října, poslední bude v listopadu. 20. března a 29. května a také 25. Eh, června jsme se eh, tedy soustředili na eh, ty prvotní pravidla, na složení výběrového výboru a na jeho jednací řád. Výběrový výbor se skládá ze zástupců 25 členských států a komise je tady pozorovatelem. Výběrový výbor kromě toho eh, poskytl statut eh, pozorovatele dvěma nevládním organizacím, které jsou uživateli Evropského patentového systému, to je Business eh, Europe a EPR. E Kromě toho jsme začali obsah, eh, pracovat na obsahových otázkách. První otázka, kterou se bude výběrový výbor eh, zabývat, to je tedy eh, návrh pravidel Evropské patentové ochrany. To se tedy týká především postupu, který bude Evropský patentový úřad používat při provádění veškerých úkolů, které tedy budou eh, členské státy delegovat tomuto úřadu. Jde o administrativní podpis, postupy jako podávání žádostí, licencí, administrativní pravidla týkající se eh, platby ročních poplatků a také další postupy týkající se jednotné patentové ochrany. Kromě toho jsme zvážili celou řadu komentářů, které jsme získali jak od členských států, tak od uživatelů patentového systému. Další eh, zasedání našeho výběrového výboru bude eh, věnováno eh, vytváření dalších pravidel. Druhá obsahová otázka se týká finančních a rozpočtových aspektů provádění Evropské patentové ochrany. Na konci října se konalo první zasedání výběrového výboru, na kterém jsme zasedali, za, začali diskutovat o finančních a rozpočtových aspektech. Právě finanční a rozpočtové aspekty evropské patentové ochrany se týkají výše ročních poplatků, definice eh, eh, rozdělovacího nebo distribučního klíče pro zúčastněné členské státy, ale také jde o rozpočtové aspekty při administrativních úkolech, které bude Evropský patentový úřad eh, plnit. Jde o úhradu nákladů na překladu eh, žádostí o evropský patent. Během jednání 30. října byla představena tři témata. Tato témata byla zároveň ve výběrovém výboru předběžně probrána. První věc se týká statistických informací o e, validaci o e, údržbě evropských patentů a jejich validaci a také o výročních poplatcích na národní úrovni u 25 e, členských států. Druhá prezentace kterou jsme si vyslechli, byla více zaměřena do budoucna, protože šlo o modelaci finančních faktorů, které by měly být zohledněny při eh, rozhodování o patentech a eh, také o klasických evropských patentech. tento model je založen na srovnání nákladů mezi klasickým evropským patentem a eh, jednotným evropským patentem. My jsme eh, získali nebo obdrželi požadavek několika členských států na to, abychom právě tyto náklady eh, srovnali. Třetí prezentace se týkala náhrady překladů žádostí o patenty. Zároveň byly představeny různé možnosti pro praktické použití. Například pokud, kdy tedy má být podána žádost o úhradu nákladů jestli je to při podání žádosti o patent, anebo tehdy, když je ten patent již udělen. E, kromě toho šlo o to, jakým, ta, kom, jakým způsobem ta kompenzace bude probíhat, jestli to bude paušální kompenzace, nebo se bude o něco opírat. Kromě toho šlo o konkrétní na, e, návrhy týkající se eh, rozpočtových aspektů, které začnou platit od počátku roku 2014. Pokud jde o plán práce výběrového výboru, tak můžeme říci, že mm, práce tohoto výboru bude probíhat paralelně s prací přípravného výboru pro přípravu Evropského patentového soudu. Pokud budeme vycházet z časového plánu toho přípravného výboru, který počítá s tím, že by Evropský patentový soud měl začít fungovat na počátku roku 2015, tak náš výbor musí zajistit, že provádění eh, jednotného patentu by mělo být dokončeno včas, dříve než tedy začne e, fungovat jednotný patentový soud. Zároveň se počítá s tím, že práce výběrového výboru by se dokončila do června roku 2015. E, Závěrem mohu říci, že e, výběrový výbor v roce 2000 13 tedy zohlední veškeré institucionální aspekty, pokud jde o jeho e, založení, jeho složení, e, přijetí jednacího řádu. Do konce roku 2013 e, výběrový výbor také E, dokončí první čtení prováděcích pravidel, pokud jde o jednotnou patentovou ochranu a zároveň bychom měli zorganizovat první předběžnou diskuzi o e, e, finančních a rozpočtových aspektech naší práce. Do počátku roku 2014 výbor bude pokračovat ve své práci především na obsahových otázkách, tak abychom mohli přijmout definitivní rozhodnutí do června roku 2014. Doufám, že se mi podařilo vám představit eh, stav naší práce a děkuji vám za pozornost. A pokud budete mít nějaké dotazy, tak vám na ně rád odpovím. Děkuji. Děkuji za tuto obsáhlou informaci. Další paní Margot Frölinger která tu dnes zastupuje Evropský patentový úřad, i když známe jiné funkce. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. Já bych mohla být stručná a měla bych být proto, abych nezasahovala příliš um, do uh, této, do této schůze, ale uh, balíček vyžaduje od členských států, aby určitý počet administrativních úkolů svěřili eh, patentovému úřadu. Eh, není to eh, otázka evropského nařízení, které by mu svěřovaly tyto úkoly, ale jsou to jednotlivé členské státy, které musí mu svěřit ty úkoly a jsou k tomu oprávněné, protože tak to figuruje v samotné úmluvě o jednotném patentu. Mezi těmito úkoly je například přijímání žádostí o jednotnou patentovou ochranu, zpracování těchto žádostí, přijímání dalších podání do eh, rejstříků a udržování eh, registru jednotných patentů a také, jak to zmínil předseda výběrového řízení, také plán kompenzací za náklady na překlady nebo eh, výběr a distribuce poplatku. Patentový úřad ponese tyto úkoly, ovšem nebude je provádět sám. V nařízení je uvedeno, že členské státy musí musí zajistit zprávu a dohled nad těmito úkoly eh, ze strany patentového úřadu a to je úkolem výběrového výboru. Kromě toho rozhodnutí Evropského patentového úřadu jsou eh, předmětem možného odvolání k jednotnému patentovému soudu. Jednotný patentový soud, který je v podstatě občanskoprávním soudem členských států, eh, eh, se zabývá spory soukromých subjektů a tento patentový soud sehrává ovšem také funkci správního soudu. Evropský patentový úřad připravuje interně implementaci z, technických, z, z technické stránky věci. Například musíme vybudovat nový výpočetní systém pro zpracování žádostí o jednotnou patentovou ochranu a jiné, jiné vstupy do eh, eh, registru a předseda e, výběrového výboru to už tady uváděl, takže všechno by mělo být včas hotové předtím, než vstoupí v účinnost eh, eh, a než začne fungovat patentový soud, eh, a to tedy do června 2014. Musíme nicméně ještě stanovit některé technické detaily, které se týkají procedurálních otázek před patentovým úřadem. Nařízení EU stanovují kritéria a e, jaksi širší principy, ale technické detaily musí být ještě doladěny. Například Jestliže žádost o územní patentovou ochranu je podaná pozdě, eh, měsíční lhůta je eh, přetažená, dá se to opravit. Jestliže není naplněn nějaký požadavek, dá se to řešit. Jestliže není včas dodaný překlad, může eh, tedy e, být eh, jaksi napraven ten, ta absence toho překladu a tak dále. To jsou všechno technické detaily, které je potřeba nějakým způsobem stanovit a pomocí nástrojů, které připravuje patentový úřad a které v tuto chvíli jsou předmětem jednání v rámci výběrového výboru a jsou také konzultovány s našimi uživateli, pozorovateli a také z Business Europe mimo jiné. Důležité bude vytvořit systém takový, aby byl rychlý, efektivní a nepříliš nákladný. A budeme se maximálně o to snažit, protože Eh, cena jednotného patentu už tady byla zdůrazněna jako velice významná ze strany Evropské komise a my tam příklad v patentovém úřadě jsme navrhli, že tyto administrativní eh, procedury, které jsou požadované při eh, registraci patentové ochrany, by byly bez, bez správních poplatků, čili ty by byly zdarma pro držitele patentu. Další technické detaily budou muset být vyřešeny například například v souvislosti s problematikou hospodářské soutěže. Eh, předseda výběrového výboru už tady zmínil řadu otázek, ale vzpomeňte si třeba na diskuzi, která se týkala kompenzací, že by se ty kompenzace týkaly pouze malých a středních podniků, eh, veřejnoprávních výzkumných ústavů a jednotlivých eh, objevitelů. A teď otázka zní, zda máme žádat od držitele patentu, aby prokazoval to a ono, má, má to, musí to komplikovaně dokazovat, anebo budeme eh, se spokojíme s čestným prohlášením eh, v případě jaksi využívání třeba těch dotací nebo těch, těch eh, financí na evropské úrovni. Čili o to konzultujeme s členskými státy a to bude potřeba ještě rozhodnout ale mám nějaké připomínky týkající se tématu, které s tím souvisí, a to je program na strojový překlad. Protože vysoce kvalitní strojový překlad pro všechny jazyky EU je významnou komponentou v konečného kompromisu týkající se eh, eh, uspořádání problematiky překladu. Eh, patentový úřad se snaží jak si doladit překladový program. Máme, máme zajištěný strojový překlad z a do angličtiny prakticky ze všech a do všech evropských jazyků s výjimkou tří učí eh, baltských jazyků a chorvačtiny, ale eh, i tady už se eh, jaksi brzy bude asi i toto vyřešeno. Strojový překlad je důležitý nejenom pro implementaci jednotného patentu, je to také významná součást naší informační patentové politiky. A proto Kromě evropských jazyků jsme také vypracovali aplikace pro čínštinu a japonštinu, korejšti, a korejština a ruština jsou nyní připravovány. Abyste si uměli představit rozsah strojového překladu, my denně dostáváme kolem 10 tisíc žádostí o strojový překlad z naší strany a tyto strojové překlady jsou k dispozici každému zdarma na jedno kliknutí myší a každý měsíc například máme 40 tisíc žádostí o překlad z Němčiny do angličtiny, 50 tisíc měsíčně z francouzštiny do angličtiny, ale také několik tisíc žádostí z angličtiny do italštiny nebo do španělštiny, i z bulharštiny nebo z rumunštiny, které nastartovaly teprve nedávno, tak i tam už máme několik stovek žádostí o strojový překlad měsíčně. Takže mm, tím si můžete udělat představu o rozsahu a, a, a zájmu, který máme na strojovém překladu. A věříme, že kvalita strojového překladu bude taková, že za pár let budeme schopni ehm, obejít se bez dodatečných překladů, které zatím v přechodném období musí držitelé patentů zadávat a takto by bylo možno dosáhnout velikých úspor pro žadatele a držitele patentů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Další je pan Van Poikering, předseda přípravného výboru pro patentní soudní dvůr. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji vám a chtěl bych připomenout významnou rolu, roli, kterou tento výbor sehrál při přípravě balíčku jednotného patentu a chci velice děku, poděkovat mm, z vašemu výboru za váš zájem o e, naši práci. Mm, smluvní státy eh, ve eh, své mm, eh, dohodě stanovily úkoly pro vyřešení všech praktických otázek mm, možného uvedení v činnost patentového balíčku. Za irského předsednictví 26. března došlo k mm, prvnímu zasedání přípravného výboru, který směřuje k ustavení eh, patentového soudu. Čili nejprve na prvním zasedání byl zvolen předseda, vystopředseda, koordinátoři a sekretariát. A také bylo rozhodnuto, že v roce 2015 Eh, je tedy ten termín pro zahájení činnosti patentového soudu. Eh, v dnešní době výbor eh, se schází se sešel třikrát, stanovil cestovní mapu a e, zahájil řízení pro předběžný e, výběr soudců a, publik, e, a veřejné konzultace v zájmu přípravy jednacího řádu pro mm, tento soud a pracujeme v pěti oblastech, kde eh, pro každou tu oblast je koordinátor, který vede podskupinu eh, smluvních států. Obecný přehled přípravných prací najdeme v cestovní mapě výboru, která byla schválena na druhém zasedání výboru a to všechno najdete na příslušných webových stránkách výboru, což je www unified pomlčka patent pomlčka court.org. Je cílem výboru zajistit, aby soud byl funkční od počátku roku 2015. Soud bude potřebovat dostatečně zkušené soudce, soudní úředníky, právní rámec a příslušné vybavení, zařízení a elektronické Eh, vybavením tak aby držitelé patentů eh, měli eh, možnost tedy plně využívat eh, jeho služeb. Příprava jednacího řádu je významný úkol, kterým se zabývá právní skupina. Kromě toho se také připravuje dohodovací centrum a stanovují se mm, problematika certifikace certifikátů, poplatků a tak dále. E, co se týče e, finančních aspektů, připravuje se návrh e, finančního plánu a příspěvků členských států. Eh, uvažovalo se o tom, zda některé služby nemohou být outsourcovány, eh, především co se týče výpočetní techniky. A eh, existuje celá řada možností, které byly zkoumány z pohledu zabezpečení systému a zkoumali jsme různé standardizované komerční softwary a podobně. Eh, zdá se, že nejvhodnější řešení bude systém na bázi cloudu, který minimalizuje náklady a umožňuje tedy vytvořit eh, nástroj, který bude přesně střížený na míru. O tom by se mělo eh, v konečném důsledku rozhodnout ještě během tohoto roku. Co se týče prostor, ve kterých se soud bude nacházet, o tom tedy jednali smluvní státy. Eh, jednalo se tedy eh, o tom, které eh, náklady ponesou, ponese hostující země, které ponese soud a tak dále. Jak již tady zaznělo, bude potřeba E, dostatečný počet vysoce kvalifikovaných soudců, takže e, skupina zaměřená na lidské zdroje a vzdělávání se soustředí na nominaci první skupině soudců a organizaci první jakýsi půl soudců. V rámci těchto úkolů e, skupina zaměřená na lidské zdroje a vzdělávání se bude opírat o poradní panel, který se bude skládat z právníků, e, odvolacích e, soudů, advokátů a, a dalších a e, bude se e, soustředovat na zkušenosti a kvalifikaci kandidátů a na e, případné další školení právě soudců, kteří by byli navrženi do tohoto orgánu. Kandidáti budou moci posílat svoje e, projevy zájmu, zdá se chtějí stát e, jaksi na plný úvazek nebo částečný úvazek e, součástí tohoto orgánu a v rámci předvýběrové procedury Um, bude naším zájmem vytvořit předběžný seznam vhodných kandidátů, kteří by se později mohli zúčastnit vzdělávacích programů. Eh, vzdělávací programy pro kvalifikované soudce se budou soustředovat především na problematiku patentových sporů a eh, budou eh, se zaměřovat na mm, především dohodu UPC a jednací řád. Techn Technická vzdělávání se budou týkat především základních koncepcí spojených s patentovým právem a občanským e, soudním řádem. A jak technicky, tak právně kvalifikovaní soudci pak budou mít ještě jazykové vzdělávání. Jak jsem říkal, již dříve všechny smluvní státy dělají vše potřebné pro ratifikaci dohody. Rakousko již eh, ratifikovalo dohodu 7. srpna 2013, jak už tady zaznělo. A dohoda dává smluvním státům možnost vytvořit místní nebo regionální divize patentového soudu a ty jsou v různé fázi připravenosti. Na závěr Můžeme říci, že ještě bude potřeba udělat hodně práce, nicméně se dá říci, že přípravný výbor jak si už urazil velký kus cesty a mm, může se prokázat významnými výsledky a e, setkáváme se e, s jaksi s dobrým e, reakcemi a s uživateli a konzultujeme tedy z praktiky, odborníky a práce, která byla odvedena, je velice nadějná a slibná a doufáme, že skutečně z toho bude skutečný evropský projekt. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem připraven odpovědět vaše otázky. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. Myslím si, že je to obrovské dílo a vy jste to velmi výstěžně popsal, na co všechno je třeba dbát, aby se to vybudovalo. A teď se dostáváme do oblasti skupiny pro právní rámec a vítám pana Johannese Karchera. Prosím. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Pracovní skupina pro právo se ve svých eh, podskupinách zaobírá celou řadou eh, otázek, které souvisí s právním prováděním patentového balíčku, ať už je to jednací řád výboru soudu, eh, pravidla pro kancelář, struktur soudních poplatků, právo na sproštění od soudních poplatků a tak dále. Vedle těchto úkolů jde eh, také o eh, další úkoly eh, soudu, to je náš dnešní úkol. Celkem za to můžeme říci, že diskuze tedy probíhá na základě výsledku práce expertní skupiny komise z roku 2013. K tomu tedy proběhlo písemné slyšení přípravného výboru, které mm, se konalo mezi červnem a srpnem roku 2013. Došlo více než 100 stanovisek od různých subjektů. Další průběh prací vypadá tak, že do konce roku 2013, počátku roku 2014 budeme tato stanoviska, která jsme obdrželi, eh, hodnotit. Bude je hodnotit expertní skupina a bude je případně doplňovat. Počátkem roku 2014 dojde následně k tomu, že pracovní skupina pro právo převezme eh, tyto úkoly a počítá se také s tím, že by proběhlo ústní slyšení, které by organizovala pracovní skupina a do léta roku 2014 by měl být k dispozici revidovaný návrh a měl by být schválen eh, přípravným výborem. Rád bych upozornil na to, že můj dnešní komentář je nutno chápat jako pouze osobní názor, protože eh, jednání ve vlastní pracovní skupině za zatím nepo, nezačalo. To znamená, že eh, pracovní skupina se nejprve musí na jednotlivé věci vytvořit vlastní názor. Prosím vás tedy eh, o pochopení. Článek 41 eh, umluvy o evropském patentu počítá s tím, že by tedy správní výbor soudu vydal jednací řád Eh, to je velmi důležité, protože právě úmluva počítá s tím, že by ten jednací řád obsahoval celou řadu úkolů, které by byly, hrály roli. Eh, v této souvislosti je potřeba eh, jmenovat celou řadu zásad, například zásad férového procesu, veřejnost jednání, zásada způsobilosti, zásada přednášení skutečností a důkazních prostředků nebo volné předkládání důkazů, eh, eh, příslušnost Evropského patentového eh, soudu, co by společného soudu účastnících se členských států je dána článkem 31 umluvy o evropském patentu. V tuto chvíli se jedná o doplnění nebo vyjasnění tohoto právního aktu. Rozčlenění procesu do tří částí, to znamená písemný eh, proces, eh, prozatímní proces a ústní jednání eh, káno nebo pravidlo spolehlivých důkazních prostředků, to všechno je tedy součástí této úmluvy. Kromě toho je tu řečeno, že soud může nařídit předložení důkazních prostředků Eh, může zajistit určité předměty, důkazní předměty. To eh, je v zájmu provádění eh, prováděcí směrnice 2004 48. V případě Eh, žaloby pro porušení povinnosti anebo žrušovací protižaloby je také dáno, jak má soud postupovat. Eh, tato otázka je ovšem předmětem velmi intenzivních eh, debat. Předběžně to bylo rozhodnuto tak, že Senát může podle vlastního uvážení buď rozhodnout o obou žalobách stejně, anebo může e, žalobu e, zrušovací delegovat na centrální senát a zaobírat se dále pouze žalobou e, o porušení povinnosti. Dále je to tak, že právní eh, opravné prostředky eh, se neodkládají. V podstatě je možno přijmout pouze prvoinstanční rozhodnutí v hlavní věci. Další rozhodnutí eh, soudu v podstatě mohou platit pouze společně s hlavním rozhodnutím. Já jsem zmínil pouze některé zásady, kterých se soud musí držet. Samozřejmě, že bych o tom mohl hovořit ještě déle. Eh, pokud jde o návrh, který je tuto chvíli na stole, rád bych k tomu řekl několik zásadních věc. Podle mého názoru ten návrh představuje velmi dobrý základ pro vytvoření velmi eh, efektivního, účinného procesu, který by v poměrně krátké době vedl k výsledku a uspokojil tak obě strany. Myslím si, že ten eh, to, ta pravidla, která máme v tuto chvíli na stole, obsahují eh, prvky z různých právních tradicí, e, proto je to velmi e, vydařená syntéza. Samozřejmě, že o dílčích prvcích bychom mohli ještě diskutovat, ale v každém případě můžeme konstatovat, že uživatelé tento navrhovaný postup celkem za to přijímají pozitivně. Já si myslím, že to vyplývá ze stanovisek, která jsme obdrželi při e, tom písemném slyšení. Návrh procesního řádu nebo jednacího řádu v detailu obsahuje pět různých částí eh, toho eh, řízení. V podstatě jde o ty tři úseky jednání, o kterých jsem hovořil. Eh, vždycky jde o předložení podkladů a o příslušné lhuty. Jde o úkoly zpravodaje, které má v rámci ústního jednání, může vyjasnit eh, různé nejasnosti, může eh, požádat o další důkazy a tím přispět k větší jasnosti. Ústní jednání a sběr důkazních prostředků probíhá pod vedením předsedy Senátu. Eh, rozhodnutí může počítat s tím, že výkon zajišťovací opatření může záviset na naplnění určitého opatření anebo, také na zá, eh, anebo může být odvrácen na základě nějakého oškodnění. Pokud jde o důkazy, to je druhá část, eh, tak tady jsou určité prvky, které bych rád eh, zdůraznil. Soud sám určuje téma důkazů, strany mají povinnost důkazy předkládat Eh, pokud jim jde o eh, eh, nároky, které se, těm, kterých se ty důkazy týkají. Další zásada spočívá v tom, že soud sám pověřuje experty. Dočasná právní ochrana, to je třetí část toho jednacího řádu, je to takový celkový postup, v dočasné právní ochraně. I tady je písemná a ústní část. Samozřejmě, že lhuty jsou zkrácené. Vydání dočasných opatření e, záleží na úvaze soudu a soud přitom zohledňuje zájmy strany. Já si myslím, že toto je velmi důležitá zásada. E, soud může eh, požádat o náhradu škody, eh, pokud by určité nařízení bylo později zrušeno. Eh, musí tak učinit, pokud rozhodne bez toho, aby vyslechl protistranu. A nyní k odvolání. Je to srovnatelné s první instancí Vzhledem k tomu, že nemáme dostatek času, tak celou tuto část přeskočím a dostávám, dostávám se tím k poslední části. Rád bych upozornil na to, že v té poslední části je celá řada obecných eh, částí, obecných popisů. Eh, ku příkladu jde o doručování rozhodnutí, o zastupování při řízení Jde také o to, jak může soud eh, řízení přerušit, jde o výpočet lhůt, jde o eh, strany, změny stran, eh, jsou tu i předpisy pro eh, výkon rozhodnutí z předpisy o soudních poplatcích a o právu na sproštění od soudních poplatků. To znamená, všechna tato ustanovení, všechna tato pravidla jsou součástí té poslední části. Já si myslím, že to je všechno, co jsem k tomu chtěl v tuto chvíli říct. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a teď se dostáváme k profesoru Wilmfriedu Tilmanovi, eh, který je členem výboru pro návrh jednacího řádu. Pane předsedo, vážení členové výboru. To, že tu smíme být, za to vděčíme vám, protože vy jste zabránili svým rozhodným odporem tomu, aby eh, byla vytvořeno, bylo vytvořeno nařízení bez nároku na to požádat o to, aby druhá strana něčeho zanechala. Takže podle mého názoru ten článek 5 nařízení poskytuje docela dobrý nárok na tuto žádost něčeho zanechat a myslím si, že se to ukáže také u soudního dvora. Obstojí to tam, až se bude rozhodovat o obou žalobách Španělska Boj o tento nárok na to něčeho zanechat pokračuje, k eh, tomu se ještě dostanu. Redakční výbor, jehož jsem členem, Mezitím už vypracoval 15 verzí jednacího řádu nebo procesního řádu, takže můžete víc z toho, že jsme skutečně probrali všechno, ale i přesto to byl velký zisk, toto slyšení. Nejen, že jsme objevili drobné chyby, ale myslím si, že hlavním smyslem tohoto slyšení bylo to, že zúčastněné strany a zainteresované skupiny se vlastně poprvé zabývaly tímto tématem jednacího či procesního řádu a zjistili, že ta věc vypadá přece jen lépe, než na první pohled to vypadalo. A během přípravy jsme velmi, slyšeli velmi hlasitá a přehnaná vyjádření a obavy a to v podstatě ustalo. Teď všechny zúčastněné strany mají zájem na tom, aby byla eh, v praxi použitelná verze tohoto řádu jak pro stranu žalovanou, tak pro žalující. Dostali jsme 110 podání já jsem si to tu sepsal, je to taková forma prezentace, doufám, že je to čitelné. Vidíte tedy 110 podání, z toho 20 od firem, 10 z nich eh, od amerických firem, takže eh, ty se opravdu zajímají o naše evropské procesní řády, protože tu eh, ohlašují své patenty. 22 těch podání bylo od průmyslových asociací, většinou IT a farmaceutické společnosti. 15 asociace pro IP, 39 byli advokáti, patentoví advokáti, 11 byly jednotlivé osoby a pak další. K tomu se měl napsat soudy, veřejné organizace a univerzity. Celkem tedy jsme eh, obdrželi cel více než 600 návrhů a já jsem je všechny do dnešního rána propracoval, projel. O jaká témata šlo zejména? Uvedu pouze tři. Jednak to byl ten příkaz eh, něčeho, zanechat. To bylo zajímavé, zejména pro IT, to znamená mobilní telefony. Těm to dělalo velké starosti. Ty starosti pocházejí ze Spojených států, z Ameriky, kde pokud máme správné informace, více než 50 jsou těch žalob je eh, podaných ze strany takzvaných patentových trolů, tedy to jsou podniky, které sami nejsou na trhu činné, ale drží patenty. A tento vývoj ve Spojených státech vedlo, vedl k tomu, že bylo nutné na tom začít pracovat. Řeknu jenom heslo eBay. V Americe je to možné, protože příkaz něčeho zanechat není založen na nároku, ale je to v podstatě to, čemu říkáme equity relief, čili opatření soudu, které je poskytováno, může být poskytnuto podle zásad férovosti. Jsou to obrovské firmy Samsung, Google a další, pro ně to znamená eh, postupovat také formou eh, prozatímních opatření a mají samozřejmě zájem na tom, jaký bude konečný rozsudek, konečné rozhodnutí a eh, těm takzvaným patentovým trolům se poskytuje pouze náhrada. Je zajímavé, že farmaceutický průmysl se na to dívá jinak Jim jde totiž o to, aby pokryli i malé výrobce generik, kteří vyrábějí tabletky v garáže, tímto příkazem zastavit činnost, přestat konat. Soudní dohoda a procesní řád se musí eh, vyrovnat se všemi těmito požadavky, najít střední cestu a e, pokud jde o směrnici o prosazování práv, tak tam v článku 3 se požadují přiměřené, účinné a odstrašující opatření na ochranu duševního vlastnictví, která ale musí být také férová, spravedlivá a musí odpovídat zájmům. To znamená, že tady Eh, u nás je to jiné než ve Spojených státech, protože držitel patentu, jehož patent eh, je porušen, eh, ten má nárok na civilně právní příkaz přestat konat. Nejedná se pouze o procesuální jistoty a záruky. Ty vypadají ve, zkratce takto povinnost eh, zajistit eh, plnění, dále náhrada škody při předčasném nebo prozatímním předběžným, předběžném výkonu, dále eh, potom soudce u odvolacího soudu, který musí konat a potom povinnost strany, která prohraje, nahradit straně výherce náklady. Eh, takzvaná biforkace, to je to oddělení mezi zrušovacím řízením a řízením pro porušení povinnosti. To jsou eh, soudy, které rozhodují o, tyto, o těchto věcech a je to eh, takové klasické téma, které mají v oblibě naši přátelé z Velké Británie. Sledujeme pokusy, aby ta bitva, kterou, eh, která je prohraná, bitva o bifurkaci, eh, aby přece jenom bylo možné obrátit se ještě na odvolací soud. Jde o to, jak jaký prostor pro posouzení bude mít eh, ten senát soudní. Jde o toho omezit, jde také o to, aby nařízení té bifurkace bylo možné zabránit, aby to umožňoval přístup eh, odvolacího soudu a aby senáty eh, byly tímto způsobem řízeny. Třetí téma je známý opt-out během sedmileté přechodné lhůty u patentu by tento soud neměl eh, tyto případy řešit, ty by měly být v této době řešeny u národních soudů. Tam vidíme takové ty obavy, eh, uděláme si pro všechny patenty opt-out a uvidíme-li, že soud pracuje dobře, tak se vrátíme formou opt-inu. Ono to ale není tak jednoduché protože se prosazuje poznatek, že je přece jen dobré jít k tomuto novému soudu, protože ta dohoda eh, z velké míry eh, umožňuje právní harmonizaci, to je jedna věc. A druhá věc, eh, soudní rozhodnutí je možné vykonat ve všech státech. Platí ve všech státech podle článku 43 a ve všech může být vykonáno podle článku 42. Máme tu tedy takový malý jednotný patent už na základě této soudní dohody. Samozřejmě eh, náš jednotný patent jde ještě dál. A Kromě toho podniky a jejich poradci zjišťují, že opt-out a opt-in je spojen s riziky, jsou tam pasti, do kterých je možné padnout, takže proto ten poradce musí velmi pečlivě zvážit, zda v tom konkrétním případě doporučí opt-out či ne těch 600 návrhů eh, pečlivě přeskoumáme a předáme výboru pana Karchira. Děkuji. Děkujeme panu profesorovi Tilmanovi a nyní má tady slovo eh, Thierry Sur z Business Europe. Doufám, že jsem správně vyslovil vaše jméno. To je tedy zástupce hlavní zúčastněné strany. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Eh, Děkuji. Děkuji za možnost tu hovořit. Když jsme poslouchali pana profesora Tilmana, tak jsme eh, zjistili, že je velmi obtížné zastupovat tady průmysl, protože můžeme mít eh, různý názor závislý na tom, jakou obchodní aktivitu. Eh, provádíme také eh, na tom, jaké, eh, z jakého národa jsme. Takže na tom všem mohou naše názory záviset. Než začnu, tak bych rád zdůraznil, že od loňského roku se stala jedna důležitá věc a sice vyšel tento dokument. Je to ekonomická studie, která vyšla v září eh, za spolupráce eh, agentury OHIM a Evropského patentového úřadu. Pro nás je to důležitá změna, protože předtím eh, ten patent byl spíše otázkou toho, jestli tomu věříte nebo nevěříte. Nyní máme určité skutečnosti k dispozici, určitá fakta, samozřejmě, že všechno můžeme spochybnit. Neznám žádnou studii, kterou bychom nemohli spochybnit, ale přesto se domnívám, že je důležité, abychom eh, se o to opřeli a abychom z toho vycházeli při eh, dalších eh, plánech, protože zjišťujeme, že to představuje i určitou šanci na vytváření pracovních míst, a tak dále. Ale nyní se pojďme vrátit eh, k našemu patentu a k patentovému eh, soudu. Nejprve pojďme začít jednotným patentem. Já si myslím, že je to pro Evropu významný krok směrem vpřed. Evropské Podniky totiž doufají, že do budoucna budou chráněny stejně jako jejich američtí, japa, japonští kolegové. To znamená, že budou mít nárok na eh, ochranu za eh, použití nákladů, které eh, si budou moci doho, dovolit. Je to tedy velmi výhodný systém pro podniky. Samozřejmě, že tomu systému budeme věřit tehdy, pokud se náklady budou realistické, pokud si je budeme moci dovolit. Vzhledem k vysokým nákladům, které v tuto chvíli uh, platí, uh, to může mít velmi negativní dopady. Některé podniky si zkrátka nemohou dovolit patentovou ochranu v zemích, kde působí a mm, proto jsou jejich produkty v těchto zemích zneužívány. Nejdůležitější faktor nákladů u jednotné patentové ochrany e, jsou poplatky které je nutno zaplatit za to, aby ten patent platil. To jsou ty e, pravidelné oplatky. E, článek 30 tedy obsahuje pokyny pro výběrový výbor v tomto smyslu, ale jsou to takové všeobecné pokyny, které podle mého názoru nejsou dostatečně detailní. Podle mého názoru jsou tu tři nejdůležitější zúčastněné strany, které musíme zohlednit. Za prvé Evropský patentový úřad, členské státy a potom ti vynálezci nebo ti, kteří přinášejí inovace. Není ovšem jasné, jak eh, budou řešeny eh, jejich vzájemné konflikty zájmu. Pokud jde o Evropský patentový úřad, tak Existuje obecná dohoda, že eh, dodatečné administrativní náklady, které vzniknou, budou kompenzovány a že je tedy potřeba vytvořit celkovou rovnováhu eh, rozpočtu Evropského patentového úřadu. Nicméně není jisté, jak to bude vypadat. Jde o očekávání členské, členských států, pokud jde o výnosy z nového systému. Pokud bych to měl říct velmi jednoduše, čím více budeme chtít, kolektivně eh, nad to, co v tuto chvíli získáváme eh, z toho systému, tak eh, tím méně tedy to bude atraktivní pro vynálezce. V podstatě základní otázka bude znít, jak ten systém ovlivní situaci vynálezců v Evropě, jestli tedy povzbudí další inovace. Tuto otázku si musíme položit. Musíme si jasně uvědomit, že to je otázka naprosto zásadního významu. A nyní se pojďme podívat na jednotný patentový úřad. Zmínili jsme tu otázku opt-in, opt-out. O tom už hovořil kolega. Eh, kolega se ptal, jestli, co k tomu řekl. Takže opt-in nebo opt-out, to je, to generuje náklady. Někdo za to musí zaplatit. A otázka zní, mají všichni platit pro dobro systému, anebo ti, kteří mají opt-out, mají za něj zaplatit. Musíme prostě hovořit o nákladech tak, abychom minimalizovali Eh, dopady této finanční otázky. Je to skutečně velice zajímavý projekt, protože eh, umožňuje vyřešit v Evropě eh, tento problém, kdy jediný soud s, jednotnými, s jednotným řádem řeší vlastně spory pro celé území Unie. Je to ovšem obrovská výzva a e, je potřeba využít všechny zkušenosti členských zemí. Bude to nový orgán, který vznikne před vstupem v platnost celého balíčku. Všechna témata, která těch pět pracovních skupin zpracovává, jsou zásadní a bude potřeba moci je eventuálně zrevidovat a komentovat, až dostatečně ta témata dozrají. E, jsou potřebné konzultace, my jsme e, tady viděli reakci velkých e, členských zemí a Eh, je otázka, jaká míra diskrece má být eh, s, jaksi stanovena. Eh, mnozí komentátoři jsou přesvědčeni, že jednací řád nebo procesní pravidla dávají příliš velkou diskreční pravomoc soudům, soudcům. Ale je jasné, že různé potřeby jednotlivých průmyslových odvětví a různé tradice národních systémů vedou k velice rozdílným přístupům k této problematice diskreční pravomoci. Eh, redakční výbor a přípravný výbor tedy mají před sebou těžký úkol a eh, doufáme, že eh, se podaří dosáhnout výsledku a samozřejmě není možné ignorovat takové dohody jako Pařížskou úmluvu a další. Eh, tento soud, každý soud je tak dobrý, jak jsou dobří jeho soudci. A ta koncepce jednotného soudu byla od začátku myšlena tak, že bude tento soud tedy obsazený zkušenými soudci a to je základní podmínka pro úspěch tohoto soudu a jeho užitek pro evropskou ekonomiku. Já to řeknu otevřeně. Proč Eh, eh, eh, jestliže soudce, kvalitní soudce, bez ohledu na to, jak, z jaké je země, proč má ustoupit třeba nedostatečně zkušenému soudci a, a tak dále. To znamená, že je potřeba co nejdříve zahájit přípravu kandidátů a jejich vzdělávání, jejich jazykové dovednosti a podobně, tak, aby mohli měli zasedat v co možná největších, největším počtu různých typů senátů. Už eh, několikrát jsme hovořili o tom, že nesmíme zapomínat, eh, co se dělo v rámci CPO před 14 lety, ten německý, byl německý systém, britský systém a ve finále si myslím, že pro jednotný patentový soud se stane to tež, co v případě PIO. Když se zeptáte soudců, nebo německých soudců, britských soudců, oni, francouzských soudců, oni nebudou chtít dělat to tež, co doma. To bude prostě nový systém, zcela nový systém eh, s, se, vš, se vší svobodou, který ten systém bude přinášet, ten bude jedinečný. Takže já jsem optimista a jsem přesvědčený, že to nakonec bude fungovat. Ale chci jenom připomenout, co říkal Anatol Franz, proto abychom dosáhli velkých věcí, nestačí jednat, musíme také snít. Nejenom plánovat, ale také věřit. Takže věřit a plánovat a učit se. Děkuji. My jako právní výbor e, jsme byli chváleni některými znalci a já se k tomu vrátím a řeknu, že mám dojem, že příprava toho, co bylo politicky dohodnuto, je na nejlepší cestě a z té první reakce je jasné, že jsem velmi spokojen s tím, co jsem slyšel. Předpokládám, že kolegyně a kolegové budou mít dotazy, takže teď si uděláme kolečko otázek. Kdo se chce na něco zeptat? Nikdo? Všichni šťastní, spokojeni, i zpravodajové? Všichni šťastní? No to je výborné. Co chtít víc? Bez otázek. Dobře máme, pokud je o patent, politicky různé názory, ale tak to je. Takže si myslím, že toto slyšení ukončíme. Poděkujeme vám velmi srdečně. Jsme s vámi spokojeni jako výbor, přejeme vám hodně úspěchů do další práce a myslím, že až bude všechno hotové, tak se zase vhodným způsobem necháme informovat o tom, jak vypadá ta realizace konkrétně. Teď je to stále ještě v procesu tvorby Nicméně s většinou jsme velmi spokojeni. Děkujeme, že jste přišli. A my si uděláme krátkou pauzu, protože následuje neveřejná schůze. Budeme muset vypnout eh, webové vysílání, myslím, pět minut. Takže v 17 hodin budeme pokračovat. V 17 hodin pokračujeme.